a připomínám, že na základě článku 3 odstavce 2 eh, našeho eh, jednacího řádu eh, to také znamená, že nebyla nalezena, nebyly znalezeny žádné překážky pro přijetí nové kolegyně. A dále také Eh, je konstatováno, že eh, paní Klivety nemá žádnou funkci, která by byla neslučitelná. Dámy a kolegyně, eh, Dámy a pánové, ještě před dalšími sděleními bych chtěl upozornit na dvě záležitosti, které zde doporučí vaší pozornosti. Jsme svědkem brutálního násilí ve škole v Itálii. Jedná se o školu, která se jmenuje Movilio Falcone, bývalého soudce Falconiho, který rovněž byl obětí útoku na svou osobu. V této škole dvě děvčata rovněž se stala obětí zatím eh, neobjasněného útoku. Je to Melisa, 16 let, která byla zavražděna. Veronika bojuje v těchto hodinách o přežití. Mnohé další mladé dívky jsou těžce zraněny a staly se obětí bombového útoku. Detaily a souvislosti v tomto okamžiku zatím neznáme. Ale co já vím, dámy a pánové, je to, že při víceméně každém zasedání v posledních měsících se nalézám v obtížné situaci, že musím hovořit o zabíjení dětí a mladých velmi dlouhou dobu platilo nepsané pravidlo, že ani nejhorší zločinci nebudou zabíjet děti, že se nesmí zabíjet mladí lidé. To byla určitá červená linka, které se drželi většinou zločinci ale dnes eh, zažíváme okamžiky, kde toto je překračováno kvůli fanatismu, kvůli ideologickým či náboženským či zločinným úmyslům se děti zabíjejí, mladí lidé zabíjejí a nebo se jejich smrt akceptuje. Já myslím, že budu moci hovořit eh, jménem vás všech, že eh, takovéto zločiny odsuzujeme. Proto jsme v našich myšlenkách u rodin, přátel, přátelů, dívky Melisy, která byla zabitá a pro přežití Veroniky držíme palce. Jsme v myšlenkách s jejich spolužáky, rodiči, učiteli v této škole, která prožívá tak hořké chvíle. Dovolte, abych však zároveň také řekl to, že tyto eh, tragické události eh, jsou také ještě zhoršeny eh, situací v oblasti Emilia Romagna, kde došlo k silnému zemětřesení. Tato oblast Emilia Romagna je velmi těžce zasažena a především obec Emilia rovněž Sedm lidí podle posledních eh, statistik eh, přišli o život. Mnozí jsou těžce zraněni, více jak tři tisíce je bez přístřeší. I pro tyto lidi bych chtěl vyjádřit naši solidaritu, náš soucit. Ale dovolte, abych také řekl eh, určitou adresu na adresu lidské lidu v Itálii. Ti, kdo eh, viděli poslední obrázky, musí uznat eh, udatnost eh, tohoto lidu, který je ve velmi obtížné situaci. A proto bych jménem Evropského parlamentu vyslovit uznání tomuto lidu za vyjádření jejich národní solidarity a chci také vyjádřit solidaritu naší. Děkuji vám. Dovolte, abych pokračoval ve sděleních. Chci vám sdělit, že eh, jsem také napsala radě a komisi, abych vyjádřil stanovisko Evropského parlamentu ohledně eh, jmenování sedmi členů eh, Evropského orgánu pro bezpečnost potravin. Tím se zahájil postup dle článku 25 nařízení 178 2002. Jednotlivosti a detaily budou zveřejněny v zápisu. Z politické skupiny GUE NGL jsem dostal žádost o nominaci Helmuta Scholze místo, na místo Mikale Gustafsona.